Dear colleagues, may I ask you to take seat? Kolegové, prosím, zasedněte, abychom mohli zahájit ekonomický dialog a výměnu názoru eh, na eh, výroční přehled a a je tady eh, s námi eh, Valdis Dombrovskis, eh, zodpovědný v Komisi za sociální dialog a paní komisařka Tyson. A dále pan komisař Pierre Moskoviči, zodpovědný za finanční a podobné záležitosti. Vítejte k tomuto společnému zasedání výboru Econ a Empl který je podle mého názoru důležitý, eh, protože jde o důležité sdělení, eh, které je součástí cyklu evropského semestru. Eh, důležité je to nejenom z důvodu přetrvávající potíží v ekonomické a sociální situaci v Evropě, ale jde také o první výroční přehled současné komise a my si vážíme toho, že je zde úsilí o to, aby vše mělo jasný profil. a e, chceme, aby vše bylo také středobodem e, toho, čemu říkáme makroekonomický balíček. Tedy dozvíme se o strategii, která je založena na e, řádném plánu investic, strukturální reformě, a pravidlech fiskální odpovědnosti eh, založené na eh, podpoře eh, domácí poptávky. V této souvislosti máme také mechanismus včasného varování v rámci makroekonomických postupů, který bude sehrávat důležitou roli při zpracování naší zprávy. Takže tolik tedy, eh, tedy dozvíme se o nové ekonomické strategii Junckerovy komise. A také se domníváme, a také v minulosti jsme se vždy domnívali v souvislosti se zavedením semestru, že mm, mm, nová povaha AGS s větší orientací na ekonomickou politiku je ještě dalším vyšším zdůrazněním pozice Evropského parlamentu. Paní komisařka Tyson eh, žádala eh, interinstitucionální dohodu o AGS a semestru, čili brzy začneme s konkrétními pracemi eh, v úzké spolupráci s národními parlamenty. To bude příští rok v týdnu spolupráce s národními parlamenty. A samozřejmě tento ekonomický dialog je také příležitostí pro našeho zpravodaje a stínové zpravodaje pro obě témata k diskusi s vámi. Tolik jsem chtěl říci na úvod a nyní dávám slovo bezprostředně prvnímu řečníkovi, a to je pan místo předseda Dombrovský. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, poslanci. Především bych jménem Evropské komise chtěl poděkovat za příležitost vést s vámi eh, tento dialog eh, s oběma tedy výbory což je součást našeho postupu ekonomického řízení a spuštění evropského semestru. Náš tým, tedy Marian, Pierre a já, eh, vám představíme eh, náš ekonomický balíček na eh, rok 2015. Prvky hm, tohoto balíčku již eh, byly prezentovány předsedou Junkrem a místo předsedou Katajnenem eh, minulý týden. Šlo o investiční plán pro Evropu, což je návrh komise na usnadnění investic. Také jsou zde eh, reflektovány naše tři priority pro zaměstnanost a růst. Eh, na příští rok, to znamená stimulace investic, pokračování strukturální reform a fiskální zodpovědnost. Přehled eh, růstu pro rok 2015 začíná nový cyklus evropského semestru a stanoví se zde ekonomické cíle, které mají do pomoci ekonomickému růstu. Toto je ta společná základní myšlenka dokumentů, které představujeme v rámci evropského semestru. Eh, taky eh, bereme v úvahu zprávu pana Devakera o zlepšení evropského semestru. Myslím, že se tam objevují docela dobré myšlenky, o kterých stojí za to diskutovat. Každopádně komise má záměr pracovat na zjednodušení eh, zpřehlednění evropského semestru což se pronikne eh, také do eh, fiskální procedury a makroekonomické procedury, tedy hodnotění těchto parametrů. A tyto dokumenty budou součástí naší společné strategie sledující společné cíle. Čili to bude ten výroční přehled růstu, a nový mechanismus a a větší prostor pro sociální indikátory eh, při našem makroekonomickém rozhodování. Je poměrně jasné, že abychom dosáhli toho, těchto výsledků, to znamená růsta zaměstnanost, musí spolupracovat evropská, národní a regionální úroveň. To je naše společná odpovědnost a e, taky si to vyžádá úzkou spolupráci s Evropským parlamentem. Myslím, že na tom se shodneme. E, pokud se týče e, ekonomické analýzy, z níž vychází naše návrhy, dá se říci, že jsme snad na konci ekonomické a finanční krize, ovšem to zotavení je pořád chabé. Potvrzují to i poslední čísla Eurostatu a e, nezaměstnanost zůstává poměrně vysoká. Nadále přetrvávají sociální dopady krize. pokrizové ekonomické zotavení v Evropě eh, bylo eh, slabší v Evropě než v jiných eh, e, velkých ekonomikách, jako jsou Spojené státy. A máme tady důvody, jako jsou poměrně tuhý trh z výrobky, eh, trh práce a nedostatek investic do produktivity. V posledním desetiletí mnoho zemí hospodařilo mm, tak, že narůstaly, narůstaly značné makroekonomické nerovnováhy a to se samozřejmě projevuje. Takže v některých členských zemích ekonomické oživení pokračuje poměrně silně, v jiných eh, je slabé. To jsou zprávy, které eh, nejsou zrovna dobré, ale máme i zprávy pozitivnější. Příští rok, poprvé od vypuknutí krize, očekáváme ekonomický růst v celé 28 a to je zajisté pozitivní. Opravdu je to poprvé, kdy všech 28 členských zemí poroste a očekáváme, že v roce 16 se růst zesílí. E, nicméně nacházíme se v prostředí nízkého růstu, nízké inflace a vysoké nezaměstnanosti No a od toho se musí odvíjet naše primární zájmy a politická, a tedy hospodářská politika. Tak k těm důležitým prvkům určitě patří investiční politika, která musí být doprovázena strukturálními reformami a fiskální odpovědností. Současně s tím je třeba posilovat jak nabídkovou, tak poptávkovou stranu ekonomiky. Komise má konkrétní návrhy. Co se týče strukturálních reform na evropské úrovni, to bude znamenat prohlubování evropského společného trhu eh, dále. Pokračujeme v lepší regulaci, pracujeme na tématu společného digitálního trhu, to je také součást je také prorůst. Dále snažíme se eh, přetvořit energetický trh v Evropě v Evropskou energetickou unii. Nicméně strukturální reformy jsou především z odpovědnosti členských zemí. A tady je třeba se zaměřit zejména na trh práce, trh služeb a na modernizaci veřejné státní zprávy. Dále k tomu patří příznivé podnikatelské prostředí a od toho se bude odvíjet eh, zaměstnanost a vytváření nových a kvalitních pracovních míst. Ovšem o tom více za chvíli Marian. Za druhé tedy je to fiskální odpovědnost. V loňském roce eh, byl de facto eh, rokem finanční stability. Eh, my v příštích letech, tedy v letos a v příštím roce, očekáváme, že fiskální pozice členských zemí budou eh, neutrální, eh, to znamená, nebude třeba dalších fiskálních pobídek ani škrtů. My tedy očekáváme eh, v celé EU neutrální fiskální mm, pozici a také dvou politiku na posílení růstu. Také se budeme soustředovat na sestavení rozpočtu členských zemí. Eh, prioritou bude růst, investice do růstu a eh, reforma daní tak, aby se snížilo zdanění práce. Pokud se týče ekonomického řízení, pracujeme v, rámci, v novém rámci šestí balíčku a dvou balíčku. A řada členských zemí eh, začíná v rostoucí míře považovat makroekonomickou politiku za společný zájem. Spolu s tím makroekonomickým balíčkem máme další dokumenty, to bude revize šesti balíčku a dvou balíčku. K tomu se také dostaneme později. Co se týče rozpočtových návrhů, zatím tedy eh, žádný eh, návrh rozpočtu mm, nebyl eh, shledán v rozporu nebo ve vážném rozporu s paktem růstu a stability. My ovšem nadále Vnímám, e, e, že v řadě členských zemí je to plnění paktu růstu a stability na hraně. Je zde tedy riziko, že se jim to přestane dařit. A dále e, v mnohých členských zemích oživení brání nadměrné zadlužení vládních rozpočtů. Čili je třeba nadále pracovat na fiskální odpovědnosti a udržitelnosti veřejného dluhu. A ještě k takovému obecnému přístupu Evropské komise k rozpočtům členských zemí. Jak víte, Evropská komise se rozhodla že eh, zemím, které, kde je ohrožena eh, kompatibilita eh, s paktem růstu a stability, se rozhodla dát více času. Týká se to Francie, Itálie a Belgie. Je nicméně jasné, že je důležité, aby členské země splnily všechny své závazky a Evropská komise se eh, vrátí tedy k eh, jejich hodnocení v celkovém kontextu. No a já bych tedy na závěr řekl, že klíčovou prioritou Evropské komise je v tomto cyklu evropského semestru usnadňování ekonomického růstu a tvorby pracovních míst při udržení finanční stability a těšíme se také na dobrou spolupráci s Evropským parlamentem. Eh, očekáváme, že Evropský parlament bude tlačit naplnění všech závazků na straně Evropské unie i členských zemí a takto přispěje Evropě k udržitelnému růstu a zaměstnanosti. Děkuji panu místopředsedovi a nyní má slovo paní komisařka Tyson. Since we've got the... Děkuji, dámy a pánové. Budu hovořit v mateřštině. Pane předsedo, kolegové, dámy a pánové, poté, co jsem si vyslechla pana místo předsedu Dombrovsky se, tak dovolte, abych eh, detailně pohovořila o aspektu růst a pracovní místa. Eh, ekonomické a sociální cíle samozřejmě se musí opírat o rovnováhu mezi rozpočtovou důvěryhodností eh, a strukturálními reformami. A dovolte, abych já se zaměřila na ten poslední aspekt. Eh, slyšeli jste o různých dokumentech, které existuje, také máme i zprávu na téma růst a pracovní příležitosti. A z této zprávy jasně vyplývá, že jsou nutné reformy, které musíme prosazovat. Došlo sice ke zlepšení, co se týče pracovních míst, ale nezaměstnanost je pořád vysoká. Když se podíváte na čísla, tak globálně platí, že se sice nezaměstnanost snížila z 10,8 na 10,1 v průběhu roku, ale to znamená, že máme 24,6 milionů nezaměstnaných podle čísel ze září. Kdybychom se více eh, zaměřili na detaily, tak zjistíme, že nezaměstnanost mladých je pořád neuvěřitelně vysoká. Došlo sice ke zlepšení 1,1 od počátku roku, ale nezaměstnanost na mladých pořád činí 21,6 což nelze akceptovat. E, dlouhodobá nezaměstnanost je vysoká a polovina nezaměstnaných v Evropě jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Více než 12 milionů lidí. Chudoba rozdíly mezi příjmy se ještě zvýšily v některých členských států od počátku krize a a když se podíváte na cíle 2020, tak ty se neplní. 20 milionů chudých v Evropě. A e, v posledních letech eh, řada členských států vyvinula obrovské úsilí, ale nemůžeme eh, eh, zůstat s rukama v klíně a říci, že to je v pořádku. Ne, je to skutečně problém mm, pro naše systémy sociální ochrany. A musíme proto pro tyto lidi něco udělat. Nová komise se zaměřuje na pět jasných cílů. První cíl je eh, vytvořit pracovní místa a podporovat podnikatelského ducha prostřednictvím investičních plánů, které byly eh, přijaty minulý týden. Eh, chceme i Eh, eh, zrušit tu segmentaci na trhu práce a chceme bojovat proti práci na černo. Je třeba i eh, pracovat na jiných faktorech, které podpoří pracovní místa a za čtvrté musíme investovat do vzdělávání, dovedností, kvalifikací především u dlouhodobě nezaměstnaných a mladých a musíme zmodernizovat mechanismy sociální ochrany, tak aby naše děti a vnoučata měli před sebou budoucnost. A také bych chtěla doplnit, že pokud je o reformy, tak nejenom eh, eh, musíme pracovat na sociální ochraně pokud chceme zlepšit stav ve společnosti, je třeba provést reformy v dalších oblastech, jako kvalita investic, služby, rovnost, státní veřejná zpráva a tak dále. Takže toho se musí i naše investice také týkat. A je třeba rušit překážky těmto investicím a naopak je pozbuzovat. My tedy budeme se snažit apelovat na členské státy a Evropu, aby posílili sociální dialog, tak aby všich, všechny složky ve společnosti se mohly zapojit do tohoto sociálního dialogu a Eh, zapojit se do reform. My eh, se snažíme v komisi zapojovat do dialogu všechny sociální partnery v Evropě a na začátku našeho funkčního období jsme se sešli se sociálními partnery a řekli jsme, že chceme posílit spolupráci s nimi a nyní se zamýšlíme nad tím, jak s těmi sociálními partnery spolupracovat v příštích měsících, aby ta iniciativa se skonkretizovala. Dámy a pánové, je zřejmé, že nezaměstnanost, určitě to platí pro dlouhodobou nezaměstnanost a nezaměstnanost mladých, je největší problém e, pro naši ekonomiku. E, zvyšující se chudoba a nezaměstnanost znamená e, nerovnováhu ve společnosti, makroekonomickou nerovnováhu také. A proto musíme i vypracovat naše ukazatele, sociální ukazatele. Pan Moskovisi eh, také eh, zde brzy s vámi na toto téma bude hovořit. A o co nám jde? Jde nám o to, jak snížit ty makronomické nerovnováhy. Chceme eh, více sociálních ukazatelů a tak, abychom skutečně tu situaci nejprve dohloubky zanalizovali, abychom věděli, jaký je stav v členských států, abychom měli přehled o sociálních situaci v členských státech a pouze poté můžeme dobře reagovat na sociální problémy v Evropě. Jsem velice ráda, že vám mohu oznámit, že jsme udělali pokrok v oblasti zprávy věcí veřejných, takzvané governance, a s vaší podporou doufám, že e, ještě půjdeme dál. Děkuji. Děkuji, paní Tyson. A nyní máme zde Pěra Moskovisiho. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit e, později o návrzích e, rozpočtu a nyní řeknu několik slov o zprávě o varovném mechanismu, která byla schválena komisí minulý pátek spolu s balíčkem, o kterém hovořil pan předseda. A také spolu s opatřeními, které eh, popsal Valdis Dombrovskis. Zmíním také to, co se nastane v prvním poletí 2015. Nejdříve připomenu to, co je součástí toho ročního cyklu, co se týká tedy ekonomické nerovnováhy. Cílem je regulovat ty nerovnováhy, které ohrožují správné fungování ekonomik členských států a Evropské unie jako takové, a které by mohly ohrozit dobré fungování Evropské unie. A zpráva může ohrozit tyto státy a je právě proto hlubší bilance je třeba. Za tímto účelem zpráva o varovném mechanismu obsahuje původní výběr zemí a pouze na hlubší bilanci komise dospěje k závěru, zda tedy existují důvody pro další nerovnováhu. U 14 z těchto zemí tento výběr přináší výsledky z loňského roku, protože v rámci Chorvatska, Itálie, Slovinska hlubší bilance bude zkoumat, zda nadměrná nerovnováha, která byla zjištěna, se zmírňuje, zda přetrvává, anebo zda se prohlubuje. A samozřejmě budeme také dbát na dodržování opatření v členských státech, aby byly tyto nerovnováhy napraveny. U Irska a Francie, Španělska, Maďarska členské státy zaznamenávají nerovnováhu, kdy je třeba rozhodných kroků a bilance bude hodnotit rizika, která souvisejí s přetrváváním nerovnováhy. A pokud je o další členské státy, kde jsou zjištěny nerovnováhy, je to Belgie, Bulharsko, Německo, Nizozemsko, Finsko, Švédsko a Spojené království, tak tam bilance umožní stanovit, kde přetrávají nerovnováhy a tam, kde naopak byly nerovnováhy napraveny. To, se, to stolik, tedy těch 14 zemí, které byly uvedeny. Poprvé hlubší bilance bude provedena u Portugalska a Rumunska. Portugalsko připravilo v polovině roku 2014 svůj program ekonomických opatření a řadí se k zemím, které jsou v mechanismu běžného dohledu. Tolik tedy celkový pohled na situaci. Já nyní se vracím k hlubší diskusi k horizontálnímu vývoji, který je upřežen ve zprávě. Tato témata se týkají především vnějšího vyrovnání. To zatím není hotové, u zadlužených zemí, které stále čelí významnému dluhu, i když eh, značně snížily své deficity. Za druhé, objevuje se také asymetrické vyrovnání u zemí, které jsou čest, čestými dlužníky a mají přebytky. A to zna, značí tedy slabost eh, poptávky a investic. Za třetí, vývoj v oblasti konkurenceschopnosti to se ubírá u řady zemí správným směrem. A také konstatujeme různorodost v oddlužování, kdy v soukromém sektoru je zadluženost stále značná. Vidíme také značnou různorodost, která souvisí s rozdílným vývojem HDP a inflace. Tato různorodost je také přítomná na trhu nemovitostí. Další důležitý bod stav bankovního systému. U bankovního systému riziko se snížilo obecně, jak ukazují výsledky Asset Quality Review Evropské centrální banky. A také konstatujeme slabý nárůst uvěrování a to má, tam je tedy slabá nabídka z, z důvodu tlaku na odlužení a slabá poptávka po úvěrech, protože investice jsou slabé. Další novinkou zprávy je vyšší zohlednění zaměstnanosti, o tom hovořila Marian, a já plně respektuji její přání zavést sociální ukazatele, které jsme použili velmi intenzivně. Vzali jsme v úvahu bez zbytku veškeré ukazatele v oblasti sociální, abychom lépe posoudili špatnou alokaci zdrojů a také nedostatečnou přizpůsobivost v celé Evropské unii. A tyto sociální aspekty budou v následujících fázích evropského semestru posíleny, zejména v, ve fázi hlubší analýzy. A řeknu jako Marian, že posílení sociální dimenze měnové a ekonomické unie je základním cílem nové komise a tím se také dnes zabýváme. Končím, pane předsedo. Tato zpráva bude projednána na radě ECOFIN a při dodržení našich pravidel by rada ECOFIN měla schválit závěry. A do té doby očekávám tedy zprávu Evropského parlamentu a na jednání s radou a parlamentem i s Euroskupinou komise připraví nové hlubší blance na březen 2015 před začátkem evropského semestru a doporučení podle jednotlivých zemí, tedy Country Specific Recommendations, to je to, co znáte jako obvykle, zásadní rozhodnutí týkající se nerovnováhy či nadbytečné nerovnováhy. Tolik, pane předsedo, vážné poslankyně, vážení poslankyni, tolik tedy představení zprávy o varovném mechanismu. Děkuji Pěre Moskovisi. Děkuji komisařům, komisařkám a nyní zahájíme první kolo otázek a odpovědí. A Prvními řečníky budou oba zpravodajové v Ekonu a Empl na tři minuty a potom 8 minut pro odpovědi komisařů. Takže Darius Rozaty, první řečník. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat třem komisařům za prezentace. Nacházíme se v důležité fázi procesu evropského semestru pro rok 2015. A celý postup určí opatření, která budou využita v příštím roce, abychom podpořili růst na tvorbu pracovních míst v Mám dvě otázky pro naše dnešní hosty. První se týká, pokud jde o rovnováhu mezi třemi pilíři nového ekonomického plánu. Investice, fiskální odpovědnost a strukturální reformy. Má otázka se týká proporce těchto tří oblastí, těchto tří opatření. A co konkrétně podle názoru našich hostů je ta správná rovnováha a jaký existuje pokrok na všech třech frontách? Kde je nejméně pokroku a kde existuje korelace mezi makroekonomickou situací v jednotlivých členských státech a pokrokem ve každé jednotlivé oblasti. Konkrétně existuje vztah mezi pomalým pokrokem strukturálních reform v zemích, které vykazují vážné riziko nerovnováhy a fiskální odpovědnosti. To je má první otázka. Druhá otázka se týká sociálních ukazatelů. To je doplněk výsledkové tabule z loňského roku. A jak využíváme sociální ukazatele v procesu přípravy a hodnocení v rámci mm, varovného mechanismu a případně pokud jde o hlubší analýzu. Některé makroekonomické eh, Ukazatele jsou eh, rozpracované, existují zde spouštěcí Prahy a eh, otázka je, zda sociální ukazatele jsou také součástí rozhodovacího mechanismu, anebo zda jsou pouze zdrojem lepšího chápání makroekonomické situace. Děkuji. Dalším řečníkem Sergio Guterres Prieto. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat, že zde společně přišli tři komisaři eh, na začátku eh, evropského semestru. Ano, je to všechno propojeno bez hlubokých změnách, jak o tom říkal pan Moskovici, pan Dombrovskis eh, a paní Tyson, tak potom to pouze, co budeme dělat, to bude mít pouze mírnící e, účinky, dopady. Bez hlubokých změn není možné tedy splnit ty naše sociální cíle a zaměstnanost, jak o tom hovoří paní Tyson. Uh, je pravda, samozřejmě mě to dobře zní, když tady čtu e, ten nový přípis k evropskému semestru. Ano, je to začátek změny e, v naší politice ekonomické makro, makroekonomické koordinace v Evropské unii. A já se ptám, zda tyto změny jsou dostatečně ambiciozní pro to, abychom ukončili recesi a nastartovali růst a vytvořili pracovní místa, ale jiného charakteru než ty, které vytváříme do posud. A já si myslím, že tady musíme si položit otázku, protože jsou zde věci, které se neobjevují tedy tedy eh, v té výroční přeskumu růstu, takže Především ta rovnováha, ano, míra nezaměstnanosti eh, a eh, dlouhodobá nezaměstnanost, to je problém především. A potom zde nedostatečné příjmy mzdy, proto aby lidé tedy nebyli ve stavu chudoby, a například eh, také se tam nehovoří o těch rozdílech, které teď existují mezi členskými státy a i eh, uvnitř členských států mezi občany jsou eh, velké rozdíly. To je velké, velice nebezpečné. A potom fiskální zodpovědnost, to je také problém. Problém je, že pokud budeme používat všechny ty marže, které objevují v, se objevují v paktu růstu a stability, a takže a mm, mm, zde tedy musíme vzít do úvahy, že zde mm, ta, v předchozím období tam byl velký problém, protože tady nebyl, harmo, harm, nebyl harmonizován ten harmonogram mezi snižováním deficitu eh, a eh, s těmi opatřeními eh, k nastartování růstu v členských státech já vždycky jsem slyšel tady v takových rozpravech, rozpravách, eh, že komisař nám říká, ano, příští rok ta ekonomika poroste o, rů, o 1% a pokaždé eh, eh, vždycky mm, ty odhady selhaly a končilo to jinak. Já souhlasím, že je třeba provést strukturální eh, reformy pro konkurenceschopnost, ale problém je, že eh, eh, ty reformy, které jsme provedli, tak skutečně vedly ke konkurenceschopnosti, třeba reformy na vnitřním trhu nebo reformy na energetickém trhu, tak tam máme takovou obsesi mm, pořád mm, a e, těmito tedy reformami a e, nebereme tolik do úvahy otázku mzdovou a tam to vede k velkým nerovnostem v Evropské unii. Jsme schopni to korigovat? Já třeba si čtu tedy v tom ročním přeskumu Rusku, že Rustu, že pozitivně se zde hodnotí to, jak se korigovaly ty jednotkové mzdové náklady, ale <laughs> v některých členských státech naopak došlo k devalvaci e, těch nejnižších mest, dokonce o 15%, a to například vedlo k velkým nerovnostem mezi občany občany. A bude komise korigovat tuto nerovnováhu, třeba zavedle i zavede, ten Evrop, zavede evropskou minimální mzdu a bude mm, e, komise ochotná hovořit o minimálních příjmech, které bychom aplikovali v Evropě. A není tři, osm minut pro tři členy komise, nejdříve pan Dombrovskis. Dobrá, děkuji za otázky. Začnu otázkami pana Rosatyho. Pokud jde o rovnováhu tří pilířů, tady bych řekl, že všechny tři pilíře jsou důležité a my jsme nepřiřadili každému pilíři určitý poměr, protože máme za to, že jsou všechny součástí rovnice. Takže pokud jde o to, jak aktivně budeme působit směrem k naplnění těch eh, pilířů, tak už víme a my jsme již nastínili ten investiční balíček 315 miliard euro jako první krok. A také zde vidíme potřebu zlepšit podnikatelské prostředí v Evropě tak, aby to usnadnilo soukromé investice nejen skrze tento plán a skrze veřejné prostředky, ale také, abychom nalezli podmínky které umožní soukromému sektoru investovat. K strukturálním reformám. Některé věci fungují a to je důležité a je potřeba v nich pokračovat, pokud chceme posílit konkurenceschopnost EU i konkurenceschopnost členských států EU a takto zajistit eh, udržitelný ekonomický růst a tvorbu pracovních míst. Takže to je určitě klíčový prvek té rovnice. A za třetí, my jsme očekávali neutrální makroekonomický stav a je důležité, abychom byli i nadále fiskálně odpovědní, abychom se nedostali do krize důvěry jakou jsme zaznamenali před pěti lety a to mělo velmi vážný dopad. Takže v tomto smyslu vlastně není možné zanedbávat eh, strukturální reformy a fiskální odpovědnost a současně eh, směřovat k ekonomickému oživení. Pokud je o sociální ukazatele, jak už bylo řečeno, tato práce již začala, abychom posílili sociální dimenzi měnové a ekonomické unie. A pokud jde o společnou zprávu zaměstnanosti, sociální ukazatele jsou používány pro postupy ekonomické nerovnováhy a asi nechám na Marianne Tyson, aby rozvedla využití sociálních ukazatelů. Myslím, že to důrazně podporuje. Pokud jde o otázku pana Prieta, bylo tam otázek několik, za prvé, zdá tyto plány jsou dostatečně ambiciózní. Já myslím, že to, co prezentujeme v průzkumu růstu a v balíčku pro ekonomické řízení, tak to je vlastně první krok a další kroky jsou třeba, jsou důležité, jak už jsem řekl v úvodu, abychom vlastně působili jak na straně nabídky, tak poptávky. A tyto všechny tři prvky již jsou komplementární a směřují ke stejnému cíli. Pokud jde o některé otázky, které jste zmínil o flexibilitě, to je věc, kterou se zabýváme a na začátku příští roku spolu s komisařem Moskovisy je představit sdělení o nejlepším využití flexibility v rámci paktu stability a růstu. Tedy co se týče minimální mzdy, tak eh, to pod, v tom podporujeme členské státy stanovit minimální mzdu spol, v souladu s eh, vývojem produktivity. Ale prozatím nepředpokládáme celoevropskou minimální mzdu to je potřeba a mm, vlastně dohodnout s členskými státy. Mariane? Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Já bych chtěla eh, pohovořit o sociální politice a zaměstnanosti, Já nemohu než potvrdit to, co zaznělo. A také to bylo obsaženo v otázce pana poslance. Pokud chceme zlepšit zaměstnanost, musí dojít k souladu nabídky a poptávky. A je třeba vynaložit úsilí, abychom opět mohli investovat, aby se rozběhl motor investic, aby se vrátil růst. A je třeba snížit daně zatěžující práci a je třeba také dbát na kvalifikaci, odbornou přípravu Kvalifikace je klíčové slovo pro získání práce. Musíme také zlepšit sociální ochranu, která má nejen chránit, ale aktivizovat. A pokud jde o minimální mzdu, toho se týkala vaše otázka, jak řekl Valdis. To je věc, která je dobrým nápadem, umožní to zlepšit rozdělování mest, ale Evropská komise tady nemá pravomoci, aby předkládala návrhy, takže my v komisi budeme nabádat členské státy, aby zavedly minimální mzdu, ale není možné jim pomoci. Můžeme vysvětlovat, jak na to, zavést referenční mzdy, ale každá země si musí podle své vlastní produktivity určit minimální mzdu. My je k tomu můžeme pouze vyzvat. Nemáme specifické pravomoci v tomto směru. Dále pokud jde o ukazatele, je třeba je vzít v úvahu lépe. Pokud jde o postup související s makroekonomickou nerovnovahou, a už se tak částečně stalo, když se podíváte na průzkum růstu, my stále více dbáme sociálních otázek. Ale také musíme vybrat určitý počet a stanovit hodnoty. A ta práce bude brzy spuštěna po dohodě s radou a parlamentem, nebudeme to dělat sami. Je to práce, do které se musíme pustit. Na nejdůležitější budou Prahy, které se budou týkat eh, míry aktivity a nezaměstnanosti. Ano, někdo řekne, že je třeba se zabývat chudobou, je třeba i také brát v úvahu nerovnováha v příjmech, abychom zavedli více rovnováhy. Ale pokud se podíváme na analýzu, tak si uvědomíme, že chudoba téměř exkluzivně souvisí se situací na trhu práce. Kdo prostě není na trhu práce, tak mu hrozí, že se ocitne v obtížné situaci. Takže třeba aktivizovat lidi, aby se opět ocitli na trhu práce. To je nejlepší způsob, jak bojovat s chudobou. Děkuji. Pan Moskovisi. Velmi stručně doplním Valdise s ním naprosto souhlasím. Pokud jde o rovnováhu mezi pilíři, neupřednostňovat ten či onen, ale je třeba říci, že jeden je novější, nedávnější. To je pilíř investic. A z čeho to vyplývá? Vyplývá to v první řadě z výzvy, se kterou se chce vyrovnat spolu s Evropané tato komise. To je výzva současné situace. Slabý růst, slabá inflace, vysoká nezaměstnanost, což je politicky, ekonomicky, sociálně nepřijatelné. Takže bylo třeba definovat zásadní klíč deficitu růstu a zásadní klíč je v deficitu investic. Když se podíváme na míru investic Evropanů oproti roku 2008, tak dnes ročně je o 20 méně investic než v roce 2008. Takže to je významné riziko, pokud jde o ztráty Evropy proti velkým partnerům, jako jsou Spojené státy. Tedy zachovat pozornost pro rozpočtovou konsolidaci, oddlužit se, dbát také pozornosti strukturálním reformám a doplnit dimenzi investic a v poměrně rychlém tempu. Takže to je ten prvek soudržnosti, o kterém hovořil Roberto Gualtieri úvodem. A mm, vlastně vzniká nový cyklus. Až do nedávna Evropané byli ve fázi stabilizace po ekonomické krizi. A vše, co jsme dělali, vlastně šlo tímto směrem. Definice programu úprav, bankovní unie, a vše, co se ubíralo směrem k řešení krize vytvoření Evropského mechanismu stability. A nyní je Evropská unie v druhé fázi. Stabilita už nastala, ale je třeba nastartovat eh, dynamický postup. A třetí bod, my chceme, a Valdis Dombrovský to řekl, eh, zapojit všechny mechanismy, které máme, i působit v rámci stávajících pravidel a já je nechci používat nějak eh, rozmarně, ale využít veškerou flexibilitu, kterou to umožňuje. A jak řekl pan místo předseda, předložíme sdělení o flexibilitě v rámci pravidel. A první prvky už byly naznačeny při představení plánu investic předsedou Junkerem a místo předsedou Katajnenem. Členské státy, které by chtěly doplnit kapitál v strategickém fondu investic, by to nezahrnuje do výpočtu dluhu a deficitu. Now I pass... Děkuji a teď eh, předám eh, předsedání paní kolegyně Maritě Úslok a eh, chtěl bych vás upozornit, že nyní bude možná pokládat další otázky, ale prosím buďte struční, ať to stihneme včas, poněvadž Hm, také komisaři se mezi sebou musí rozdělit čas. A ještě tedy, kdo se hlasí do debaty? Pána eh, Funtulis eh, Mono Sogor Moran Chartier Sander. Marisa, chair is yours. Eh, Ferreira. Marisa. Takže druhé kolo prosím minutu a půl pro každého stínového zpravodaje a komisaři dostanou celkem 10 minut na odpovědi. Tak nejdříve Alfred Sand za SAD. Děkuji, paní předsedající. 70 malých a středních podniků v Evropě funguje pouze na národním trhu investiční program eh, na evropské úrovni eh, toto prostředí neuvlivní určitě ne krátkodobě. Eh, pomohlo by jejich expanze přeshraniční. Nicméně národní vlády mají poměrně malý prostor na to, aby je mohly nějak motivovat. To je v podstatě situace, kdy tady máme eh, Evropskou unii a proklamace a proti tomu stojí eh, proklamace na národní úrovni. Sofia Ribeiro za EPP. Děkuji. Říká se, že eh, musíme stanovit priority a stanovit si rovnováhu mezi sociálními a ekonomickými úvahami. Máme ovšem velké regionální rozdíly. A teď zde máme návrh, eh, kde se hovoří o třech eh, pilířích. Eh, růst nebo inteligentní růst, který je třeba podporovat, používat více soukromého kapitálu a brzdit dluhy. Samozřejmě, že tady musí proběhnout strukturální reformy v energetice, dopravě, důležitý je také vývoj a e, výzkum. A e, také, co se energetiky týče, je třeba ještě lecos vykonat. Nicméně chceme zachovat sociálně tržní hospodářství. A tady je třeba dbát na dvě věci. Na jedné straně je to tržní hospodářství a na druhé sociální spravedlnost. Nicméně miliony pracujících zjišťují, že situace je těžká. 25 milionů lidí v Evropě nemá práci. Tady co si nesedí. My se musíme postarat o růst. Podniky musí rost, růst a potřebují k tomu prostor. Je třeba je podporovat. Hovoří se, že podpoříme růst 15 miliony, to podle nás nestačí. Sice se už co si udělalo, ale ty miliony, o kterých se hovoří, eh, to jsou miliony nové navíc, anebo už hovoříme o nějakých milionech dřívějška. Co nám ještě dále komise eh, tak a řečnice je přerušena, neboť nedodržela řečnický čas. Pane předsedo, dámy a pánové, komisaři, na pana Dombrovský se 350 eh, miliard investic tady máme. Vy počítáte s pákovým efektem 1 k 15, to znamená, že 80, pardon, 93% těchto nákladu eh, by měli nést privátní investoři, což eh, učiní, pokud se jim to bude vyplácet. A pokud budou schopni refinancovat eh, celou hodnotu svých investic. Ale jelikož se cílí také na krizové země, no tak to neznamená nic jiného, že občané těchto zemí musí financovat tyto investice například v oblasti eh, infrastruktury. A to znamená eh, další zátěž pro ně. Čili to, co tady komise prezentuje jako eh, dárek, tak to jsou de facto, to je de facto navíc zdanění na to, aby se mohlo, mohly financovat investice. Za druhé, komise dělá jakoby těmi pobítkami eh, měly vzniknout ještě další investice. Ale ono je také možné, že de facto eh, to využijí jenom projekty, které jsou rizikové a málo rentabilní, tak možná se nyní eh, přesunou do komisí podporovaného prostoru a tím to bude tady méně rizikové řečník přerušen. A nyní paní Harkin za Alde. Děkuji, paní předsedající. První otázka souvisí s chudobou. Zpráva o mechanismu varování hovoří o eh, sociální exkluzi a chudobou přičemž nůžky mezi členskými zemí se rozvírají. Paní komisařko, vy jste dříve řekla, že potřebujeme zavést další sociální ukazatele a také ten mechanismus varování o těchto ukazatelích hovoří. První otázka. Můžete být konkrétnější o těch sociálních ukazatelech? A za druhé, jak lze ty indikátory, ten proces použít proto, abychom vyřešili chudobu pracujících a jak se vyrovnat s nerovnováhami a rozdíly mezi členskými zeměmi. Eh, druhá otázka se týká dalších nerovnovách. Eh, ve zprávě se hovoří, že eh, některé členské země mají přebytky a ty se nevyužily dostatečně na nastavení nové rovnováhy, eh, na eh, vyrovnání eh, běžných účtů. Moje otázka tedy zní, co AGS dělá proto, aby se vyřešila otázka přebytku běžných účtů. A jestliže tyto účty, tyto přebytky mají oprávnění, jak to vysvětlíte? Ano, děkuji. Eh, paní Tyson, máte tři minuty na odpovědi. Děkuji vám. Tak především panu Sandovému potěšením mohu říci, že se chceme soustředovat na malé a střední podniky, jak to činí také parlament. 85% nových pracovních míst vzniká právě v malých a středních podnicích, ale teď vidíme pokles jejich počtu. Čili zdá se, že situace malých a středních podniků se zhoršuje a my se musíme soustředovat na to, jak to napravit. Jedním z problémů, který možná nemají velké podniky, je přístup k financím, poněvadž banky malým a středním podnikům odmítají půjčovat. Čili banky nepůjčí, na kapitálovém trhu si také nepůjčí, čili tady to je třeba řešit, to je ten Think Small program. Další otázka se týkala sociální indikátorů a chudoby pracujících, chudoby zaměstnaných čili jak tyto indikátory, tyto ukazatele chceme použít. Nás zajímá nejen to, co se děje v členských zemích, ale je třeba si uvědomit, že sadíme-li na určité sociální ukazatele, eh, tak eh, třeba máme-li vysokou nezaměstnanost mládeže, tak to je ukazatelem eh, jakési nerovnováhy. Ale my eh, také musíme stanovit eh, práhové hodnoty, na tom budeme pracovat v příštích týdnech a měsících a stanovíme si přijatelné hodnoty. Ale samozřejmě je třeba aby každá členská země dostala konkrétní na míru šité doporučení. No a my tedy eh, nyní eh, zkoumáme dvě členské země, tím se budeme zabývat v příštích týdnech a budeme hovořit eh, také s parlamentem, myslím na parlament. Ano, děkuji. Není pan komisar Moskovičí. 30 vteřin k poslední otázce o zvýšení přebytku. 3% od roku 2008 do roku 2014. Samozřejmě to reflektuje fakt, že e, e, pokud jde o ty věřitelské státy, tak ten přebytek e, v podstatě dostatečně nepoklesl vůči těm dlužním ekonomikám, co to znamená nízké domácí investice, nízká poptávka a v podstatě mm, promrhaný, eh, eh, eh, promrhané výnosy a komise to tedy chce řešit tím, že bude propagovat tzv. efektivní investice, které budou podporovat vnitro, vnitřní poptávku, růst, což je klíčová priorita všude a to především v těch věřitelských státech. A, takže to je signál, který chceme vyslat eh, eh, ohledně těchto návrhů rozpočtu. Mr. Dombrovsky. Uh, uh, thank you, Madam Chair. Uh, okay, uh... Děkuji. Uh, já se soustředím na otázky kolem investičního balíčku. Zaznělo jí zde několik. Paní Ribeiro se ptala, jestli ten 300 miliardový balíček bude stačit. Já bych neznačil, jak jsme se vlastně dopracovali toho balíčku, jeho velikosti. Je to také o vlastních investicích. Když se podíváme, jak by měly vypadat udržitelné investice, a ty v posledních několika letech byly kolem 21-20 HDP. Eh, v předkrizí jsme byli nad touto úrovní a došlo k určitému přehrátí eh, na trhu eh, s nemovitostmi a ve stavebnictví. To samozřejmě nemohlo trvat věčně. No a my jsme se potřebovali dostat, bychom eh, se potřebovali dostat nyní na předkrizovou úroveň a chybí nám něco mezi 230 a něco přes 300 eh, miliard. Teď eh, se hovoří o 300 a něco miliardách a to je uprostřed mezi těmi dvěma hranicemi k panu Likemu, zda tento investiční balíček se nepromění eh, ve skryté náklady či zdanění občanů. Vy jste hovořil o tom pákovém efektu, eh, což samozřejmě znamená, že ten balíček potřebuje nebo počítá s omezeným množstvím veřejných prostředků, který naláká daleko větší množství soukromých prostředků. No a tento fond by měl být jakousi možností absorpce prvotních rizik. K té druhé části vaší otázky, měli jsme tady určitou kritiku která se nyní řeší. A sice jde o to, že máme rekordně nízké úrokové míry téměř všude po Evropě a přesto nevyužíváme této situace k investicím. Je jasné, že investice to jsou náklady eh, a samozřejmě ta investice se pak musí nějak zaplatit. Ale otázka je tato. Eh, pokud vytvoříme pomocí těchto investic funkční energetický trh nebo eh, napravíme nedostatky infrastruktury a tak eh, jde tedy o to, aby jaksi ten přínos investic byl větší než Eh, ta původní investice, to je obecně platné. Čili my se zabýváme tedy tím, aby ten balíček byl eh, jasný a přehledný, aby tam nemohlo docházet k příliš velkému politickému ovlivňování. A je jasné, že eh, musíme zařídit to, aby eh, přínosy byly větší než eh, investice. Doplňující otázka, ale kdo to zaplatí, kdo ponese ty náklady? Prosím o velmi krátkou odpověď. Jak jsem řekl, eh, je to různé projekt od projektu, ale ten, ty náklady eh, buď půjdou z veřejných prostředků, nebo se to zaplatí eh, firma, která se to započte do ceny, ale podstatné je, aby tedy přínos projektu byl větší než náklady. Děkuji, teď je čas na třetí kolo. Minutu a půl také pro stínové zpravodaje a potom opět celkově 10 minut pro komisaře. Prosím, pouze otázky, žádné proslovy. A nyní Michal Tojr za ALDE. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, vážení komisaři, eh, otázka na pana Dobrovský se. V Lotyšsku se vám podařilo naplánovat eh, velmi v podstatě úžasný sanační program, v jiných zemích to jde horší. Eh, to, že Francie a Itálie také budou muset eh, vzít eh, svůj osud do vlastních rukou a provést reformy. Některé země se na ty menší realizují reformy a v jiných je to těžké. A v této souvislosti zde máme potíže s konkurencí, a kritizují se tady exportní přebytky, ale není to tak, že tyto e, přebytky jsou nutné, aby se rozhýbala e-, ekonomika. E, třeba u německých automobilů je to tak, že 40 těch investic přichází ze sousedních zemí, čili tam to pomáhá ekonomici. Čili jak tedy eh, chcete řešit v komisi ty rozdíly mezi českými zeměmi, které teď vyplouvají na povrch? Paní Tyson? Ne, eh, tak eh, nejdříve sebereme další otázky. Paní kolegyně McIntyre. Děkuji, paní předsedající. Velmi mě těší to velké odhodlání eh, toho mm, ročního přeskumu, tak aby se hodně sázelo na vytváření udržitelných pracovních míst a zejména tedy to odhodlání pro strukturální reformy. Paní komisařka Tyson jasně řekla, že reformy jsou nezbytné a nutné, je nutné je protlačit. Jde o reformy na podporu inovací a podnikání a na posílení konkurenceschopnosti EU. Já jsem se zájmem si přečetla zprávu Světové banky Doing Business 2015 více než efektivnost. A zde se vyhodnocovalo regulační prostředí pro eh, místní menší podnikatele. A s potěšením mohu říci, že eh, Velká Británie byla na druhém nejlepším místě mezi evropskými zeměmi a eh, také Evropská unie jako celek může vytvořit konkurenceschopné prostředí či konkurenční prostředí což je nutné v mezinárodním měřítku, abychom eh, získali zpátky eh, ta pracovní místa, která nám utekla. Otázka, můžete mi konkrétně říci, kde se bude formovat a jak? Děkuji, Michale Viegas Zague. Eh, esta análise anual do, do crescimento, do nosso ponto de vista... Tato analýza není žádnou novinkou, v podstatě to je stejné, ekonomický liberalismus a trh údajně vyřeší všechny naše problémy, to již známe a je zcela předvědatelné, nic se asi nezmění. Evropa eh, ne, eh, ukončí stav stagnace, bude pokračovat nezaměstnanost mladých a pokud jde o investiční balíček, pár poznámek a otázek. Za prvé chci vědět, v čem se to liší od paktu růstu, eh, který jsme měli již? Eh, to bylo tehdy těch 120 miliard euro v té době a také eh, se hovořilo o tom multiplikačním efektu. A já bych chtěl vědět tedy, jak vy vyhodnocujete ten minulý balíček z roku 2012. A teď k té Eh, škále. Vy hovoříte o 20% snížení na investicích v posledních letech a tři roky za tři roky. To je všechno. Tedy ten růst investic je velice malý. A dále členské státy mohou čerpat z tohoto fondu. Já si kladu otázku, jak veřejné investice na národní úrovni budou eh, moci čerpat z té možnosti. Já vás musím přerušit. Neoklis Silikiotis. Kolega Silikiotis, máte slovo. Η Επισκόπηση Ανάπτυξης μιλά για περαιτέρω λιτότητα, για θεσμοθέτηση της δημοσιονομικής více škrtů, eh, větší rozpočtová disciplína, eh, na oživení ekonomiky. No dobře, ale Zároveň tady máme ten problém nezaměstnanosti mladých. To je jeden z největších problémů Evropské unie nyní. Evropská unie eh, přichází o svůj průmysl, mzdy klesají a práva zaměstnanců jsou oklešťována, eh, porušují se pracovně právní smlouvy i základní práva zaměstnanců. Politiky škrtu a Eh, to, že se rozpadá trh práce, tak to vnutila trojka eh, jižním zemím. A bohužel eh, výroční zpráva nám ukazuje, výroční přeskum nám ukazuje, že komise nabízí stejné recepty, bez toho aniž by řešila eh, mm, mm, kořeny tohoto zla. Já se ptám, jak můžete garantovat sociální dialog, který je tak nutný teď v členských státech, eh, teď v okamžiku, kdy trojka trvá na tom, aby eh, členské státy snižovaly náklady na práci a, a v podstatě e, ten sociální dialog spíše je oklešťován a já se obracím na paní Tyson. Při vašem slyšení v Evropském parlamentu jste zdůraznila, že je třeba i integrovat e, takzvané sociální ukazatele. Dnes opět jste zmínila sociální ukazatele, některé z těchto ukazatelů již byly integrovány do evropského semestru, ale i přesto situace na jihu, tedy v zemích na jihu, je velice vážná. A já tedy se ptám paní Tyson, tady má konkrétní návrhy, pokud jde o integraci těchto sociálních ukazatelů. Pan komisař Moskovisi, pane komisař Moskovisi, chce něco říci, nebo paní Tyson? Dobře. Paní Tyson, děkuji, děkuji. Pane, paní předsedkyně, eh, paní McIntyre mi položila otázku a také i e, poslední kolega z Řecka položil otázku. Paní McIntyre, jaké reformy musíme provést a jaký je jejich účel? Potřebujeme celou škálu nástrojů. Máme zde cíle 2020, samozřejmě Evropa 2020, těch pět e, tedy klíčových cílů a těch e, tedy základních Eh, lékových iniciativ, potom eh, ta průběžná revize eh, uprostřed, ta, tu provedeme brzy a potom samozřejmě je, těch, je zde těch pět cílů, které jsou pořád relevantní. Řízení, máme zde možnost zahájit řízení z titulu makroekonomické nerovnováhy, když vidíme v zemích vážné problémy, tak potom můžeme provést hloubkovou revizi a potom můžeme zahájit další řízení, to znamená předložit doporučení, také máme i tento nástroj a potom samozřejmě to vždycky ve finále na členském státě eh, provést reformy. Většina reform musí být provedena uvnitř státu eh, v oblastech, eh, kde jsou kompetentní členské státy. A my jim dáme nástroje, aby věděli, jak jsou na tom ve srovnání s jinými státy, a je to potom na nich. Investiční balíček má pomoci. Podívejte se na eh, cíl 3, 3 investičního balíčku. Tam se také hovoří o reformách. Musíme se podívat, jaké existují překážky investicím. Takže to je daleko více v tomto balíčku, je to širší. A poslední část se týká strukturálních reform a dalších reform. A samozřejmě potom zde máme naši agendu vnitřního trhu, to také třeba splnit. A mm, mm, celý ten program Evropské komise a mm, to všechno směřuje k sociální spravedlnosti, růstu a pracovním místům, což je společné téma, průřezové téma, eh, které prochází napříč celým programem. A pro eh, tento cíl musíme mít patřičné nástroje, což znamená i provést reformy, které musí zlepšit situaci nezaměstnanosti. Sociální ukazatele. Kolega z Řecka se mě na to ptal. Já myslím, že jsem již paní předsedkyně to odpověděla. To je stále opakující se téma. Když se podíváte na předchozí zprávy eh, a když se podíváte na sociální situaci v členských státech, tak když eh, eh, jsme o tom mluvili v komisi i v minulosti a skutečně chceme, aby sociální ukazatele byly plnohodnotnými ukazateli Eh, stejně důležitosti jako ostatní ukazatele a začneme teď stanovat brzy, velice, stanovat, stanovat brzy jejich limity. Děkuji. Já se zaměřím na otázky pana Trojera, pokud jde o Francii a Itálii a přebytek na běžném účtu. Jak jsem již řekl v úvodu, máme sedm zemí, které v tomto eh, hospodářském cyklu se ocitly v riziku, že nebudou eh, splňovat požadavky paktu růstu a stability. A z těch sedmi zemí asi nejhorší jsou tři. Francie, Itálie Belgie, Francie, pokud jde o možnost splnit doporučení rady, pokud jde o snižování deficitu, tak tam je problém s tímto řízením. Potom Itálie, Belgie, to je udržitelnost, veřejný deficit, veřejný dluh a jeho udržitelnost. Ale také, jak jsem zmínil, komise obdržela přípisy, dopisy z, těch třech, z těchto třech zemí, kde tyto tři země se zavazují, že budou provádět strukturální reformy a že provedou nezbytné fiskální změny, aby mohly tyto nedostatky vyřešit. Rozhodnutí komise tedy bylo, že tyto státy dostanou více času až do jara a mm, by eh, potom bylo možné vyhodnotit jejich pokrok na základě eh, faktických údajů, které ještě se schromáždí za tento rok. A je jasné, že komise se k těmto otázkám vrátí na jaře. A zatím jsou všechny možnosti otevřené. Doufejme, že E, makroekonomická analýza tedy těchto zemí nám e, ukáže, jak jsou na tom tyto země. Potom, potom otázka přebytku na běžném účtu. Vy jste také zmínili EU. Samozřejmě Evropská unie má přebytek na běžném účtu, což je pozitivní zpráva určitě a také jste zmínili Německo. Německo je členský stát, který nejvíce připomí, při, přispívá do e, tohoto přebytku na běžném účtu EU. Ale pokud jde o makroekonomické řízení, tak máme zde určité makroekonomické ukazatele a limitní hodnoty a v tomto případě, v případě tohoto přebytku je to 6 HDP, průměru za tři roky tedy HDP. A pokud ta země eh, je, eh, pře, eh, překoná tuto částku, tento limit, tak potom opět my se do toho, my se tím zabýváme do hloubky a Evropská komise provede hloubkovou revizi, tedy Německa právě, pokud jde o tento přebytek na běžném účtu. To, což může znamenat dvě věci, pozitivní věci. Znamená to, že tato země je silně konkurenceschopná, a nebo také to může znamenat negativně, že investice a vnitřní poptávka je slabá. Takže Evropská komise provede tedy eh, hloubkovou analýzu a eh, mm, tu detailnější analýzu ještě předloží. Děkuji pan Moskovici. Ano, já nejprve bych chtěl uklidnit pana Tojera. Možná, že překlad eh, jsem špatně pochopil, ale on hovořil o rozdílech v komisi, takové neexistují eh, rozhodnutí, které byla přijata, které přijal pan von Dombrovskis a tak dále, takže to přijímáme všechno eh, v souladu hm, a v harmonii, tedy bez nějakého váhání, je mezi námi soulad, protože my všichni si myslíme, že musíme aplikovat pravidla, o to nám jde, že musíme vzít do úvahy situaci v různých zemích, což jsme udělali, a že musíme eh, pořád vyvíjet tlak, což jsme udělali. Eh, prostě nemůžeme eh, jaksi snížit naše úsilí. Takže jde o to, abychom aplikovali pakt, samozřejmě s tím, že bereme do úvahy strukturální reformy, které státy pro, eh, provádí a s tím, že zdůrazňujeme, jaké ještě musí provést, pokud jde o Itálii, Belgii a Francii tak premiéři těchto zemí tedy po, po, doslali, poslali dopis pre, mm, předsedovi eh, se závazky a s harmonogramem, kdy se bude hlasovat v parlamentu, kdy, se bude, eh, kdy bude tedy ten očekávaný dopad těchto reform. Takže u tohoto tématu tady v podstatě to je téma, eh, kde mezi námi existuje úplný soulad, tam neexistují žádné hraní, mezi námi rozdíly, překážky. A teď eh, na pana se, co jsme udělali v roce 2012 a eh, jak tedy tehdy to rozhodnutí, teď jaký je osud. Takže my jsme měli plán z roku 2012. Samozřejmě to nebyl mm, úplně, úplný úspěch, ale ani neúplný krach Třeba když si vezmeme aktivity Evropské investiční banky, která zvýšila své půjčky o 50%, o zvýšení, od doby zvýšení kapitálu, a to tež platí pro in, investiční fond ale mm, všechny mechanismy nefungovaly, jak měly fungovat. Třeba ty project bonds, ty projektové obligace, ty zůstaly zatím v, v experimentální fázi, teď by měly přejít do operativní fáze a nyní tento plán tedy se liší především pokud jde o rychlost aplikace a rozhodování a šíře 315 eh, miliard na tři roky, to je více než 120 na rok a půl. A mm, mm, i co je jiné, je mobilizace prostředků a vytváření těch různých ad hoc struktur a i to, že se snažíme zacílit na ty investice, které eh, budou tvořit hodnoty do budoucna, ať jde o nové technologie, digitální technologie, ať jde o energetiku, ať jde o dopravu a všechno, co se týká znalostní ekonomiky. Takže zde si myslím, tento plán bude mít daleko větší efekt na růst Eh, i vzhledem k šíři, vzhledem k rychlosti. Děkuji. A nyní čtvrté kolečko a eh, minutu má každý na otázku a eh, potom devět pro komisaře. A paní Moren Šartě z EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Hodně jsme slyšeli o stabilitě a dynamickém postupu. Já mám tři otázky pro naše komisaře. První, zapracovali jste do svých výhledů vývoj zaměstnanosti, protože víme, že do roku 2020 15 nízko kvalifikovaných pracovních míst zmizí a budeme potřebovat o 15 více vysoce kvalifikovaných eh, pracovních míst. Takže vaše logika je konstantní nebo proměna. Druhá otázka se týká žen, které byly vyhnány z pracovních míst během krize. Jaká opatření chcete přijmout, aby se tyto ženy opět eh, dostaly do práce proti své které jí muselo dopustit proti své vůli. A to zejména kvůli eh, nestabilním smlouvám a nízkým platům. A za třetí, Mladí a Evropský sociální fond. Předpokládáte, že budete sledovat situaci a měřit, na jaký má Evropský sociální fond dopad na návrat mladých do zaměstnanosti, aby to bylo trvalé. Děkuji. Pan Utason za zelené. Děkuji. Člověk má dojem, že výroční zpráva růstu byla představena, aniž by zapracovala negativní ekonomické výhledy, které zažíváme v Evropě. A komise chce pokračovat s strukturálními reformami a to poškozuje oživení. Investiční balíček vyvolává velké pochybnosti. Mám dvě otázky k tomu, zda to bude mít negativní eh, dopad, tedy snižování eh, deficitu a reformy. Některé reformy v českých státech již mají negativní dopad na agregovanou poptávku a ohrožují růst a OECD to uvedla v zajímavé zprávě v září, takže můj první dotaz bude, eh, vyhodnotila Evropská komise negativní dopady výhledu na růst některých reform na trhu práce Druhá otázka pro komisaře Moskovisiho. Během vašeho slyšení jste uvedl, že si nemyslíte, že eh, zažíváme obrat směrem dolů z hlediska ekonomického. A jak by podle komise vypadal takový scénář? Jak má vypadat to oživení ekonomiky. Já rád slyším od pana komisaře Moskvisu, že dostaneme sdělení o aplikaci flexibility a chtěl bych vědět, zda komise také poskytne více podrobností o tom, jak je vypočítávána strukturální nerovnováha. Zatím je to všechno obestřeno tajemstvím. Maria Paul Rodriguez. Dobré ráno. Mám za to, že průzkum o ročním růstu se týká zejména strany poptávky, protože je uznáno, že strana poptávky cena nabídky se netýká pouze reform, ale zejména investic. Především investic. A je třeba projednávat mnohé. Jak by tedy měly eh, reformy připravit růst? ale je tu zásadní nedostatek v celkovém přístupu, který se týká poptávky. Komise stále přehlíží nedostatek poptávky, který existuje a především se to týká tedy v pozadí této nedostatečné poptávky je narostoucí nerovnost mezi členskými státy. A to vlastně stahuje dolů poptávku v Evropě. Je třeba se zabývat eh, základními příčinami těchto jevů a ty souvisí s eh, mzdovou a daňovou politikou, ale také s velmi odlišnými podmínkami pro investice. Investiční plán existuje, ale investiční plán by měl být také koncipován, aby řešil rozdílné podmínky pro investice v soukromém sektoru a ve veřejném sektoru. Paní Vana. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Paní komisařko, tady se vám vyhovoříte o důvěrodnosti a sociálním dialogu. My zelení si myslíme, že nejenom sociální partneři a národní parlamenty mají být do tohoto procesu zataženy, ale také občanská společnost tak jak to eh, komise v minulém období oznamovala a my jsme to podpořili rezolucí v minulém týdnu ve Štrasburku. Myslím si, že evropští občané by nás neměli vnímat jako prosazovatele neoliberálních reform, ale měli by mít pocit, že mohou také něco spolu utvářet v Evropě. A pokud se týče o životní situace lidí, tak to samozřejmě je důležité, když se podíváme na stav na pracovním trhu, škrty ve mzdách, privatizace a tak dále. Či otázka, zajistíte konečně, že vaše pokyny pro zapojení občanské společnosti do evropského semestru, že tedy bude a jaké zdroje na to chcete vynaložit? Děkuji a nyní paní Tyson. Ehm, Děkuji. Eh, takže eh, stručná odpověď. Problém vzdělávání, eh, to je velký problém. Lidé s eh, nedostatečně vzdělaní s snáze ztratí z pracovního trhu a eh, pak eh, se těžko vracejí zpátky. My si musíme, my musíme zajistit to, aby lidé, kteří jsou nějakým způsobem vyškoleni a vzdělání, aby to mohli používat, toto vzdělání. Eh, dále tady máme eh, balíček, eh, ve kterém už jsou prostředky pro vzdělávání mm, obsaženy. Jinak očekává se, že výsledky budou poměrně brzy. My jsme provedli eh, takový zkušební eh, zkušební eh, běh ve Francii a zkušenost je taková, že prostě by to nemuseli být jenom programy a projekty, které se dají měřit, ale měli bychom mít cíle. A součástí toho je iniciativa pro mládež a tady musíme skutečně klást důraz na mladé lidi a je třeba sledovat, jak to funguje dál a hlavně, co je potom s těmi výsledky po skončení. A velmi stručně ještě, pokud se týče e, vývoje mest a i ekonomického růstu, já myslím, že všem je nám jasné, že to je otázka, která si zaslouží zkoumání eh, po jednotlivých zemích, ale určitá rovnováha mezi eh, domácí poptávkou, konkurenceschopností eh, a konkurenceschopností té, které země tady samozřejmě je. Ale to je něco, co v té zprávě se vyskytuje. No. E, dále je třeba zajistit, aby e, byl zapojen Evropský parlament, Národní parlament, sociální partneři a občanská společnost. Ano, e, s nimi taky počítáme. ale to eh, zatím nevím, jak to bude přesně vypadat, ale eh, úmysl v tomto smyslu tady je. Pan Dombrovský. I will <clears throat> probably concentrate uh, on... Děkuji, paní předsedající. Já se zaměřím na dvě otázky. Za prvé, otázka rychlého snižování deficitu já de facto mohu zopakovat to, co tady zaznělo úvodem, a sice, že letos a v příštím roce očekáváme víceméně neutrální eh, fiskální situaci, to znamená ani expanzi, ani škrty. Což nebude úplně jednotně pro všechny země, protože s některými je eh, vedeno e, řízení vůči, tedy kvůli nadměrnému deficitu, ale celkově eh, by ta fiskální politika měla být neutrální. A očekáváme, že rozpočtové eh, deficity se sníží z 2,6 na 2,4 HDP, což eh, nebude dosaženo úspornými opatřeními, ale ekonomickým růstem. Čili to už je novinka. A ještě bych chtěl odpovědět na otázku ohledně zapojení občanské společnosti do sociálního dialogu. To je něco, na čem pracujeme v rámci zjednodušování evropského semestru. Tam se hovoří o posíleném dialogu se sociálními partnery. Myslím, že eh, tento myšlenkový směr eh, byl zdůrazněn také eh, v dialogu s evropskými sociálními partnery v rámci výročního přehledu. A e, také jsme k tomu vydali specifická doporučení pro odlivé země, e, včetně úpravy časového harmonogramu, tak aby bylo dost času na e, kvalitní vyjednávání se sociálními partnery a potom s národní parlamenty, Evropským parlamentem a tak dále. Čili přesně na tom teď pracujeme. Snažíme se reálně napravit zapojení jednotlivých eh, aktérů eh, do evropského semestru a také, aby tam sehrávali roli, která jim vlastní. Děkuji, pan komisař Moskoviči. No, ano, odpověď eh, na otázku pana Tasa. Já jsem snad neřekl, že by Evropa zažívala hlubokou krizi. Je pravdou, že se vracíme k růstu, ale ten růst je příliš slabý. A ve skutečnosti ekonomická situace, jak se na ní díváme, je příliš nízká inflace a růst a příliš velká nezaměstnanost. A to vyvolává tedy eh, i politickou krizi a právě proto předseda Juncker definoval naši komisi jako komisi poslední šance. Takže já tu nechci vystupovat jako přílišný optimista, který říká, že všechno je v pořádku. Já trvám na tom, že to, že zažíváme současnou situaci, neznamená, že bychom se vzdávali snižování deficitu a zadlužení a konsolidaci rozpočtu. To je drastické omezení manevrovacího prostoru pro veřejný sektor. Jak řekl Valdis Dombrovskis, deficity klesají v Evropské unii a rozpočtová konsolidace zpomalí z jasného důvodu, protože už udělali to nejdůležitější. A ti, kteří to neudělali, tak v tom musí pokračovat. A to je smysl rozhodnutí komise z minulého pátku. Ale nad rámec právě toho doplním, a já zde opakuji, že pravidla nejsou hloupá, nabízejí flexibilitu, kterou chceme využít a upřesnit. Ve sdělení, které Valdis Dombrovskis a já představíme během ledna, tedy jak budou flexibility vypadat v rámci paktu stability a růstu. A druhá věc, kterou jsem chtěl doplnit, existuje také jedna dimenze, která schází v současné politice. A to možná souviselo s dřívější fází vývoje a také s určitým eh, koncepčním deficitem. Je to rozměr investic a to v současnosti poškozuje Evropu oproti partnerům a konkurentům. A právě ten plán, který byl představen minulý týden, chce toto řešit. Děkuji. Děkuji všem Omlouvám se deseti z vás, kteří nemohli položit svou otázku a jsem si jista, že budeme mít ještě příležitost se takto setkat a klást otázky a získávat odpovědi od těchto tří komisařů. Chci vám všem poděkovat za vaše vystoupení a příspěvky. A jak zakončil komisař Moskovici, stále jsme v situaci krize, ale existuje naděje a možnosti před námi, takže děkuji vám mnohokrát. Well, I have to leave this meeting. Musím opustit toto jednání, mám slyšení s, na téma TTIP v jiném sále. Deset z vás nedostalo možnost, ale vy jste nebyl na řečnickém seznamu. Nebyl jste na seznamu řečníků. Děkuji.